So, meine Dámy a pánové, a nyní se dostáváme k vysvětlení hlasování a začínáme těmi hlasování, které jsme nestihli v úterý. A pak půjdou hlasování o těch bodech, který, o kterých se hlasovalo včera a dnes. Musím vás informovat o tom, že máme velmi mnoho ústních vysvětlení hlasování. Naše zasedání bude pokračovat do 13.30. Další vysvětlení hlasování pak můžete předkládat v písemné podobě. Nyní tedy zastav, začneme k vysvětlení hlasování kolegy Markuse Ferbera a to je automatická výměna informací v oblasti zdanění. A První kolegyně, kterou máme na seznamu, je kolegyně López Bermecho, kterou ovšem zde právě v sále nevidím. A proto bude mít slovo na jednu minutu Kristýna Morvaj. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že jsem nová pravidla podpořila, neboť byla nezbytná, aby bylo možné